Zawsze w poniedziałki. Dámy a pánové, zahájíme dnešní zasedání. Ta dnes, tady v pondělí odpoledne, už máme takové menší spoždění. Nicméně pondělky takové bývají. E, je to období, kdy musíme cestovat přiletáme letadly a jsou spoždění. Nicméně již uběhlo 15 minut a můžeme tedy začít. Takže co se týče pořad jednání, bod 9 týkající se uh, jednání o trialogu o um, biologické produkci bude přeloženo na další datum na příští zasedání. Pokud nemá nikdo žádné námitky, budeme pokračovat k dalšímu bodu. Toto zasedání je vysíláno přes internet a ještě vám chci říci, že budeme muset urychlit naše zasedání, protože tato místnost musí být předána pro další schůzi v 18.30. Ještě co se týče tlumočení, máme zajištěno do 21 jazyků bez estonštiny, malte, malčtiny a irštiny. Dále k bodu čtyři budeme mít eh, ještě dodatečně tlumočení v češtině a slovenštině. Zápisy z 15. května a 29. a 30. května. Tady budeme postupovat, jak je zvykem. No a nyní, vážení kolegové, je nám potěšením přijmout mezi námi tři ministry na dnešním zasedání. Paní Gabrielu Matečnou, která je ministrině zemědělství Slovenska. Ještě nedávno jsme se setkávali v průběhu jejich předsednictví a, a docházelo k výměně názoru. Myslím si, že slovenské předsednictví bylo úspěšné. Dále je tu s námi český minister zemědělství, pan Marian Jurečka a pan Dežan Židán, slovinský ministr zemědělství. Tímto bych vám již nyní chtěl poděkovat za účast a za samotnou iniciativu. Před určitou dobou tito eh, ministři připravili neoficiální dokument na téma lepší fungování potravinového řetězce, řešení problému nekalých obchodních praktik a zlepšení postavení zemědělců. Tento dokument byl předložen také společně s Bulharskem, Maďarskem, Lotyšskem a Litvou a byl představen na zasedání Rady Agri Fish 6. března a obdržel podporu Polska, Řecka, Chorvatska, Belgie, Kypru a Rumunska. Tento dokument vám byl také rozeslán. Jak víte, jedná se o velice důležité téma a několikrát jsme se mu také věnovali v průběhu našich zasedáních prostřednictvím různých formátů. Takže eh, dnes eh, budeme toto téma projednávat ještě jednou. Je tu s námi také paní místo předsedkyně McGuinness, která připravila speciální eh, stanovisko právě k tomuto tématu. Jedná se o téma, kterému se často věnujeme. Nemusím tu nějak vysvětlovat, z jakého důvodu je to téma, které znají velice dobře jak naši pozvaní a hosté, tak i my tady v parlamentu. V průběhu posledních let jsme se této otázce několikrát věnovali, například prostřednictvím dopisů zaslaných panu komisaři Hogenovi aby došlo k vytvoření určitého rámce na úrovni Evropské unie, který by se týkal potravinového eh, řetězce. Tento rámec by pak vlastně existoval ještě kromě těch národních opatření, ale také by nám umožnil, jak si komunikovat mezi sebou právě o těch nejefektivnějších opatřeních. Pánové de Castro a další kolegové se tomuto tématu také věnovali i v rámci projednávání balíčku Omnibus. A my si nyní tedy vyslechneme naše pozvané hosty a následně budou mít prostor pro dotazy poslankyně a poslanci. Já samozřejmě nebudu nějak časově omezovat projevy našich pozvaných hostů, ale postupujme tak, abychom měli prostor pro dotazy. Paní ministrině, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení členové výboru pro zemědělství dámy a pánové. V první řadě mi dovolte, abych poděkovala za tuto možnost výměny informací. Já osobně jsem velice ráda, že tu při tomto tak závažném tématu máme v institucích Evropského parlamentu oporu a silného partnera. Ta problematika nekalých obchodních praktik je pro slovenskou tématiku citlivým tématem a je to také jedna z našich dlouhodobých priorit. I právě proto oceňuji dlouhodobý zájem parlamentu a také zájem komise přispět k řešení problému. V minulosti nastaly v potravinovém řetězci podstatné strukturální změny. To spočívá ve vysoké úrovni koncentrace subjektů, které působí v oblasti maloobchodu a zpracování potravin. Zemědělci se postupně stali nejslabším článkem toho řetězce s nejnižší vyjednávací silou, no a v důsledku toho v mnohých případech nejsou schopni realizovat svoji produkci ani za podmínek, které by pokryly jejich výrobní náklady. Náš rezort obdržel více stížností od domácích subjektů, které poukazují na praktiky některých obchodních řetězců, které zneužívaly svého dominantního postavení. A proto jsme ještě v roce 2012 na Slovensku navrhli Národní zákon o nepřiměřených podmínkách v obchodních vztazích. A jejichž předmětem jsou potraviny do jaké míry te, se tento problém vlastně vyskytuje ve vícerých členských státech Evropské unie, tak ta problematika byla projednávána z toho důvodu i na evropské úrovni. A náš rezort ocenil aktivitu komise, která směřuje k dobrovolné iniciativě, takzvaná The Supply Chain Initiative, tedy iniciativa eh, v dodávacím řetězci, ale musím říci, že účastníci té iniciativy se zavázali k odstranění všech těch nekalých praktik v obchodování s potravinami. Nicméně ta iniciativa nefunguje dostatečně dobře. Již dlouhodobě na vícero úrovních poukazujeme na potřebu společné akce na úrovni celé Evropské unie, aby měla jednotnou legislativu. Toto téma se také stalo jednou z priorit předsednictví Slovenska v minulém roce. Úspěchem našeho předsednictví je skutečnost, že po dlouhodobém tlaku a neustálém apelování řešit situaci, problematika se začala realizovat schválením Rady ministru pro zemědělství a rybolov, kde apelovali vyřešit tuto situaci jak legislativními, tak nelegislativními opatřeními po celé EU. Tyto závěry jednomyslně podpořili všichni ministři na posledním zasedání slovenského předsednictví 12. prosince 2016. Naším předsednictvím jsme ale boj pro společné řešení neukončili. V březnu tohoto roku jsme se připojili k iniciativě několika zemí, tu jsme vám přišli dnes představit, a tato by se měla stát základem budoucí legislativy v oblasti posilování pozice zemědělců a bojování proti nekalým obchodním praktikám. Těší nás, že zejména Evropský parlament si uvědomuje závažnost tohoto fenoménu a také dopady na zemědělce. A z tohoto místa bych chtěla apelovat na zástupce komise, aby představili úspěšné řešení co nejdříve a pomohli tak zmírňovat tento problém. Já věřím, že společnými silami se nám tento boj za nejslabší článek v potravinářském řetězci vyhrát. Děkuji vám. Chciałbym powiedzieć, že... Nyní bych rád eh, řekl, že toto bude jedno a bylo jedno z nejdůležitějších témat. Ehm, bylo jedním z nejdůležitějších témat už za slovenského předsednictví. Paní ministrině, vy jste tehdy vedli radu a hned na začátku předsednictví jste uspořádali eh, veliké zasedání k tomuto tématu. A bylo také prodiskutováno na neformálním zasedání rady. Nyní předám slovo panu ministrovi Jurečkovi. Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, milé europoslankyně, vážení europoslanci, eh, hosté. Já děkuji za tuto možnost tady dnes eh, hovořit o tomto tématu nekalých obchodních praktik. Myslím si, že jsme také ve výjimečné situaci, protože nevím, nakolik na vaše výbory chodí k jednomu tématu tři ministři z různých členských států, ani jeden z nás nemá před předsednictvím, ani jeden z nás nemá bezprostředně po. Eh, takže je vidět, že to téma opravdu trápí nejenom naše státy, ale jak bylo zmíněno, více než 10 států našemu dokumentu non-paperu vyjádřilo podporu. A když se podíváme na problematiku nekalých obchodních praktik, tak zjistíme, že více než 20 členských států Evropské unie se toto téma pokouší ve svých státech vyřešit svoji národní legislativou. Když se vzájemně bavíme s našimi kolegy, ministry zemědělství, a když se bavím i se zemědělci a potravináři napříč Evropskou unii, tak všichni říkají, že to téma postavení zemědělců a potravinářů vůči eh, obchodním řetězcům je téma, které je výrazným způsobem, eh, řekněme, Eh, dnes eh, pálí nebo trápí. Eh, Já když se podívám na to, co to jsou nekalé obchodní praktiky, tak pro mne především je to nerovné postavení v obchodním vztahu. Já nejsem příznivcem zbytečných regulací tržních, ale když se podíváme, do jakých oblastí evropská legislativa vstoupila, aby jasně nastavila mantinely pro férovou hru, tak těch oblastí není úplně málo. Je to oblast energetiky, vodního hospodářství, je to oblast telekomunikací a některých dalších sektorových odvětví. Takže už tady se ukazuje, že i v minulosti byly příklady, kdy trh a tržní prostředí nedokázal vše vzájemně vyrovnat. A já si myslím, že v případě zemědělců a potravinářů a obchodních řetězců stojíme před podobnou výzvou. Dneska jsem viděl na budově Evropské komise eh, eh, téma roamingu. Roamingu rozumíme každý, protože každý den, když cestujeme, jsme s tím v kontaktu. A nebýt aktivity evropské legislativy, tak bychom nikdy jako běžní řadoví uživatelé těchto služeb nedokázali vydobít si takové postavení u mobilních operátorů, abychom dosáhli stavu, který je dnes. A já se spolu se svými kolegy tady dnes jsem proto, abych se pokusil eh, přispět k tomu, aby i postavení zemědělců a potravinářů se zlepšilo. O jakých praktikách tady hovoříme? Co trápí naše zemědělce a potravináře? Jsou to praktiky, které přesahují rámec národních legislativ. Protože v okamžiku, kdy daný řetězec, který sídlí v jiném státě, vyžaduje po svém dodavateli některé činnosti s argumentací, že pokud na to ten daný subjekt nepřistoupí, tak v příštím roce už s ním nebude uzavřený, uzavřen žádný další obchod, tak to je velký problém. Na takovéto praktiky ani národní legislativa České republice, ani náš úřad pro ochranu hospodářské soutěže prostě nestačí, protože nemá legislativní rámec, jak komunikovat se svým partnerem v jiném členském státu Evropské unie. V okamžiku, kdy tady máme podnákupní či podnákladové ceny z jiných států, členských států Evropské unie, tak ani naše národní legislativa, ani naše ministerstvo financí v České republice nemá nástroj, jak komunikovat se svými partnery v jiných členských státech, aby jsme se dostali k informacím, abychom mohli ověřit, zdali ten subjekt dělá nějakou nekalou obchodní praktiku. Takže to jsem uvedl jenom pár konkrétních příkladů, kdy se ukazuje, že tady má, máme problém, na který národní legislativy prostě nestačí. A my tady přicházíme s prozbou, abychom ten problém, který je v tolika členských státech, aby Evropská unie, potažmo komise, potažmo Evropský parlament dokázal řešit. Pan předseda tady hovořil o tom, že už dlouho se o tom tématu hovoří. Udělal výčet lidí, kteří se tím tématem zabývali. A jaký je výsledek? Stále o tom jenom hovoříme. A my jsme tady přinesli text toho non-paperu, který jasně popisuje praktiky, ale zároveň navrhuje i konkrétní řešení, jakým způsobem těmto praktikám v rámci přípravované legislativy čelit. A já bych byl velice rád, aby tato aktivita opravdu dostala jinou dynamiku. Mimo jiné také z jednoho důležitého důvodu. 38 evropského rozpočtu jde na společnou zemědělskou politiku. A řekněme si na rovinu, jestli vždycky ty finanční prostředky končí upravdu u těch zemědělců a potravinářů na tom našem venkově, nebo ty peníze jsou transportovány někam jinam. Ilustruju to na konkrétním příkladu té velké mléčné krize, kterou jsme si za poslední dva roky prošli. Pokles výkupních cen u farmářů, u mléka, byl zhruba minus 30 Nechte si zjistit v rámci vašeho výboru, jaký byl pokles spotřebitelských cen mléčných výrobků v Evropské unii. Zdaleka nebyl minus 30 Takže my jsme tady hledali prostředky v evropském rozpočtu, v národních rozpočtech, jakým způsobem pomoci zemědělcům a potravinářům a jejich rodinám přežít tu těžkou situaci, ale zdaleka ne všichni v tom řetězci na tom byli tak špatně jako ti zemědělci, případně ti potravináři. A to je jeden z příkladů, který ilustruje, že tady je nerovnovážné postavení. A já tady nejsem ministr za několik málo velkých obchodních řetězců Evropské unie, kteří tady podnikají. Já jsem tady ministr zemědělství, který nese spoluzodpovědnost za statisíce a miliony zemědělských rodin v Evropské unie, případně za ty, kteří ty komodity zpracovávají na potraviny. A já tady nechci to postavit do role, že obchodní řetězce jsou ti zlí partneři. Já chci a mým cílem je, aby každý v tom řetězci měl právo na přiměřenou marži. A ta dneska díky těm nevyváženým obchodním praktikám není. Jednoznačně spoustu zemědělců a potravinářů po poměrně dlouhé období se dostává do ztrát. A byl bych rád, abychom toto dokázali odstranit. Toto je moje prozba, myslím si, že nás všech tří, kteří tady jsme, prosím pěkně, pomožte nám už po těch dlouhých diskuzích toto změnit, aby ta příprava té legislativy i její samotné schvalování dostalo větší dynamiku. Děkuji za pozornost. Proszę w tej chwili pana ministra Dežana Zidana. Nyní má slovo slovinský ministr pan Dejan Židan. Prosím, pane ministře. Poštované poslanky, spoštované. Eh, Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, Rád bych eh, vás všechny pozdravil. Vážený pane předsedo, především vám chci poděkovat za příležitost abychom jako ministři těchto tří států se k vám mohli přidat na tomto zasedání a promluvit na vašem zasedání v Evropském parlamentu. Rád bych na začátek uvedl několik faktů. Eh, prožili jsme několik krizí v zemědělském sektoru a vždy to vypadá podobně. Ceny klesají a zemědělci jsou ti, kdo trpí. Zemědělci nemohou eh, přestat eh, nebo skoncovat s produkcí mléka nebo způsobit, aby obolí přestalo růst. Takže musí nějakým způsobem přežít tu situaci a když opět ceny rostou za nějakou dobu, tak eh, zemědělci nedostávají víc peněz. Takže je tu určitý rozpor, rozdíl mezi cenou zdroje a cenou u kupujícího. A ta, tento rozdíl narůstá. Vidíme, že dochází eh, k dalším a dalším krizím, ale doposud jsme nepřipravili žádné odpovědi pro naše zemědělce. Podepsali jsme dobrovolný eh, kodex chování ve Slovinsku. Byl podepsán ministerstvem, družstvy, zemědělci a tak dále. To zlepšilo situaci značným způsobem, protože Eh, v těchto cenách nejsou započteny eh, marže, eh, jsou tam opravdu čisté ceny. Nicméně celkově se situace zemědělců nezlepšila. V roce 2012 jsme změnili legislativu pro zemědělce tak, aby umožnili pozitivní praxi vůči potravinářskému řetězci. A stanovili jsme maximální lhůtu platební, která je v současné době 45 dní pro eh, snadno zkazitelné zboží. Eh, Změnili jsme ji tak, aby se zkrátila. A také máme ombudsmana pro potravinářskou bezpečnost. Také eh, jsme zavedli určité mm, tresty za porušování těchto pravidel. Náš ombudsman zjistil, že situace se od té doby zlepšila, ale není tak dobrá, jak jsme si přáli a jak si přejeme. Nehledě na to, jak eh, zemědělci eh, spolupracují a, a, a ne pokaždé je to dobré, eh, Nedaří se jim pokaždé na celostátní úrovni začlenit na trh své zboží. Nicméně to není jen vnitrostátní trh, ale globální trh a proto výrobci nikdy nebudou tak silní jako trh. Zemědělci vždy nesou um, břemeno na svých bedrech a uh, ceny se snižují. V současnosti vidíme mnoho špatných obchodních uh, praktik, například za 10 kilo uh, nebo je možné dostat 10 kilo zadarmo, pokud eh, koupíte 25 kilo něčeho jiného. A je nemorální, aby eh, takovéto praktiky byly eh, povolené, alespoň podle našeho názoru. Musíme tyto situace řešit na celoevropské úrovni. A proto naše skupina ministrů se rozhodla, že se sejde a připraví tento neformální dokument. Na základě velice dobrých výsledků zprávy z vašeho výboru Evropského parlamentu jsme připravili tento dokument, který vám bude eh, distribuován. Hovoříme v něm o čtyřech eh, hlavních kapitolách. Za prvé, potřebujeme evropský regulační rámec, tak abychom tuto věc mohli řešit na celoevropské úrovni, protože je to společný problém, proto je musíme řešit společně. Za druhé, je třeba velice jasně definovat, jaké nekalé praktiky v obchodu mají být eh, eliminovány. Jen když je dobře eh, nadefinujeme, budeme schopni jim bránit a trestat je. A eh, je důležité, abychom je takto způsob, tímto způsobem měli nastavené a také, aby za tímto účelem eh, zde byly určité vnitrostátní orgány, například moji ombudsmani nebo nějaké dohledové orgány. Důležité nicméně je to, aby členský stát si v tomto uchoval své pravomoci. Viděli jsme, že v potravinářském řetězci eh, nejsou vztahy mm, pokaždé kontrolovány a nejslabším členkem řetězu bývá zemědělec. Je zapotřebí, abychom zastavili tyto Mm, praktiky. Nestačí jen vypracovat studii, zapotřebí jednat. A já jsem byl velice rád, když jsem zjistil, že vaši eh, hosté eh, zítra, mezi vašimi hosty zítra na výboru bude i mm, pan komisař Hogan. Měli bychom začít jasnou diskuzi o tom, co dělat teď hned. Nestačí jen uh, diskutovat o tom, co by se dalo udělat někdy v budoucnosti. Je zapotřebí jednat teď hned. Uh, a my doufáme, vážené poslankyně a poslanci, že nás můžete v tomto podpořit, abychom mohli změnit situaci pro naše zemědělce. Děkuji, pan poslanec De Castro. Děkuji. Pane předsedo, děkuji všem třem eh, ministrům. Eh, jsem velice rád, že si můžeme společně mm, vyměnit názory a mm, vést úvahy o eh, nekalých obchodních praktikách. Vidím, že naši kolegové Danten a další, eh, kteří pracovali na textu Omnibus, eh, tak na základě tohoto bych chtěl říci, že právě eh, v tom textu Omnibus jsme zavedli celou řadu norem, konkrétních norem, které vyplývají právě z práce našeho výboru. Například na základě práce kolegyně Megines. Já jen velice stručně bych se tedy chtěl o tom zmínit. Například převládají eh, pravidla VTO nad eh, pravidly pro eh, hospodářskou soutěž a to je velice důležité. A právě tento text z textu Omnibus se ubírá směrem, o, kterým, o kterém hovoříte. Povinné písemné kontrakty, to je také důležité, to je základní krok nezbytný, který projednával náš výbor již před dlouhou dobou, již před předchozí reformou společné zemědělské politiky. A e, potom e, sdílení e, břemene po, v průběhu celého potravinářského řetězce, tak aby se přešlo tomu, že břemeno bude svrženo jen na bedra jednoho z účastníků. A my v červenci 2018 chystáme ještě další Eh, to text. Vím, že to téma není opravdu eh, snadné, nicméně už se nám daří dosahovat určitých kroků eh, v praxi. Například 3. května schválili jsme s rozpočtovým výborem takovýto text a právě s vámi zahajíme trialog od 5. července. To je konkrétní příležitost. Samozřejmě, že bychom mohli hm, vykonat více ale prozatím bych vás chtěl požádat, abyste nám pomohli postoupit dál, vážená paní ministrně a páni ministři, abychom eh, s pomocí textu Omnibus udělali první významný krok vpřed, abychom snižovali tyto nekalé obchodní praktiky, anebo abychom eh, jim úplně předešli. Děkuji. Des. Děkuji pane předsedo, děkuji paní ministrině a také oběma pánům ministrům za to, že se dnes dostavili. Jsem velmi rád, že toto téma znovu zpracováváme také na půdě Evropského parlamentu a výboru, který to již dlouhou dobu řeší já tedy už jsem také s tou věcí obeznámen, protože již 25 let v Bavorsku eh, funguji jakožto eh, čestný předseda takového zájmového združení a vím velmi dobře, jaký problém mají lidé, které zastupují právě s velkoobchody. Moje frakce eh, v předešlém roce a v také v časech krize předkládala jasné návrhy, Eh, které však eh, komise nebrala vážně, protože mezi tím vlastně došlo ještě k větší konfrontaci obchodu, což budí další obavy. A proto je třeba použít opatření jak obchodní povahy, tak eh, na obranu hospodářské soutěže, tak, aby došlo k naředění této koncentrace, aby bylo skutečně možné obchodovat na bázi volného obchodu, protože Eh, tedy zatím je tento typ obchodu koncentrován především v Rakousku a v Německu v rukách velkých eh, korporací, které mají svůj vlastní eh, systém certifikace a které samozřejmě nemají jaksi zájem na tom, aby certifikovaly kvalitu, prosazují své vlastní zájmy. A proto je tedy třeba použít opatření, která zabrání tomu, aby ten obchod byl jednostranný aby třeba nebylo možné hrozit odstoupením od smlouvy v případě, že tedy dodavatel nesouhlasí se snížením ceny a tak dále. Pak je tu tedy ten problém těch takzvaných poplatků za místo na regále. Tady máme v Německu takovou úplnou mafii a to je také třeba řešit. Je potřeba, aby ty ceny byly uváděny neto, aby v nich neskrývaly žádné další marže které ceny zkreslují. Pokud budou ceny uváděny ne to, ne to, bude to naprosto čisté, bude to naprosto transparentní. A také se velice a tedy nepokojuje situace s dlouhými do, lhůtami za zaplacení dodávky. V Evropě přece platí 30-denní lhůta. Ve Francii jsou dokonce ještě přísnější a my bychom se měli poučit a na té celoevropské úrovni eh, zavést tedy jednotnou dobu eh, splatnosti. Eh, přičemž tedy další problém jsou ty takzvané vlastní labely, to znamená ty velké, mm, velkou obchodní společnosti vlastně prodávají zboží pod vlastní domovskou značkou a tím dále zkreslují ceny. My jsme tedy na půdě naší frakce předložili návrhy, které by tuto situaci e, řešily. A také tedy je e, třeba si uvědomit, e, že v některých případech až 60 potravin nevyhovuje hygienickým normám a to je také třeba řešit už u kořene. V roce 2004-2005 jsem již zažil diskuzi kolem poplatků, které již tehdy představovaly ohrožení mm, volného obchodu a mezi tím se situace ještě zhoršila, je tedy e, třeba e, skutečně upřímně e, diskutovat, protože Evropský parlament by neměl připustit to, aby existovala ta různá úroveň přirážky k ceně podle toho, o kterou zemi jde. Dante Poseu. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové, vážená paní ministře, ministrině, paní ministři. Chtěl bych vám také poděkovat za vaše příspěvky. Um, už několik let eh, Evropský parlament se zabývá právě těmito otázkami um, nekalou obchodní praktikou a eh, situací zemědělců v potravinářském řetězci my si musíme připomenout, že je zapotřebí dosáhnout vyvážení zájmu všech zúčastněných, včetně zájmu spotřebitele. Společná zemědělská politika ve službách má několik cílů a to je také dosáhnout toho, že ten, kdo bude produkovat, bude mít spravedlivý zisk a že bude chráněn spotřebitel. A na eh, evropské úrovni vidíme, že může dojít k tomu, že jsou eh, zdůrazňovány zájmy, nebo spíše pseudozájmy eh, jakoby spotřebitele. Víme, že to bylo určité množství nezaměstnaných a v dobrých bylo 22%, tak jsme si eh, mohli eh, myslet, eh, že určitým způsobem je, jsou takto zhodnoceny jejich zájmy i v této politice. Nicméně situace změnila a musíme najít správnou vyváženou polohu. Jako řekl pan Des i De Castro, v rámci textu Omnibus máme souřadu návrhů, které jsou jakýmsi prvním krokem které, které parlament může vykonat právě v tuto chvíli. A samozřejmě, že můžeme jít dál při další reformě. A rada e, se také má vyjádřit v následujících dnech o návrzích parlamentu. Vy v tuto e, chvíli reprezentujete tuto instanci a e, můžete se tedy vyjádřit k tomuto našemu návrhu a je dobře, že e, jsme zjevně na stejné vlnové délce, že tedy můžeme společně hájit i zájmy e, zemědělců, tedy výrobců a prosím, to nám důvěřujte. Pan poslanec Aldos. E, Děkuji, pane předsedo. Slovenské předsednictví eh, jsme eh, zažili nedávno, takže já vám chci ještě jednou pogratulovat k mimořádnému úspěchu během tohoto poletí. A jsem také rád, eh, že hm, znovu otvíráme toto téma, že tu máme tři, hned tři ministry zemědělství a já mám otázku na všechny tři z vás. A je to velice pertinentní otázka. stejné balení, stejné označení, stejný energetický, výživový obsah a tak dále, ale přesto je rozdíl tedy v tom zboží. My jsme si provedli studii v Maďarsku a viděli jsme, jasně rozdíl mezi kvalitou různých produktů. To je taková anomálie. Co se s tím dá udělat? Jaké řešení si dovedete představit? So Andrew. Oui, merci, monsieur le président. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Úplně eh, souhlasím s tím, co jste eh, říkali, eh, paní ministrně a paní ministři. A otázka zní tak, že zapotřebí, abychom se tuto věcí zabývali. A to je věc, o které mohu potvrdit, že skutečně nám leží na srdci. Jak co se týče zemědělství, tak zemědělství, to zaznívalo i ve slovech kolegů, ať už to byl kolega De Castro nebo Dantan je zapotřebí, eh, abychom tam hovořili, abychom dosáhli tedy vyváženého eh, řešení pro náš potravinářský řetězec. My zde eh, v parlamentu vidíme, že je nezbytné vytvořit celoevropský rámec a můžeme o něm diskutovat i do větších detailů. Potřebujeme evropský rámec a přitom se musíme zaměřit na jednotlivé části toho potravinářského řetězce. Ono se hodně hovoří o zemědělcích, tedy výrobcích, ale poté se hovoří také o distributorech. Eh, musíme se podívat také na potravinářský průmysl, na zpracovatelský průmysl, abychom skutečně se dívali na celou věc vyváženě. My dobře víme, že nebude eh, stačit to, co zde máme doposud, protože eh, kontrola mezinárodního eh, eh, trhu eh, zde také bude hrát úlohu. Musíme si klást otázky s tí související a přemýšlet o tom, jak řešit tuto situaci na mezinárodním trhu. Pan poslanec Delano. Děkuji vám, pane předsedo. Je pravda, že otázka potravinářského řetězce se vynořuje znovu a znovu a je značně složitá. Důležité je, aby jak ministři, tedy rada a e, poslanci Evropského parlamentu, abychom e, žádali od komise e, řešení, jak tuto situaci narovnat. A Ehm, musíme uvažovat tedy nejen o výrobcích a spotřebitelech, ale také o eh, zpracovatelích. Eh, jako eh, zpracovatele, kteří se také stěžují na to, že ehm, je na ně vynakladán tlak ze strany distributorů. Takže vidíme, že ta situace je skutečně komplexní. Proto je zapotřebí se více zabývat ehm, písemnými smlouvami, aby vše bylo skutečně patřičně zohledněno v psaných smlouvách. Tak, jako tam hovořil Michel Danten, tak, aby vznikl nějaký orgán, který bude jakýmsi způsobem vyjednávat a mohli bychom takto umožnit například výrobcům, aby mohli e, mít větší váhu oproti e, partnerům z distribuce. A e, také bych chtěl hovořit o otázce, o otázce krátkého řetězce. A například o e, kolektivním e, stravování. Zapotřebí, abychom o tom konkrétně diskutovali a přemýšleli, jak například v kolektivním stravování umožnit, e, aby nějaká škola nebo domov důchodců mohli využívat co možná nejkratší potravinářský dodavatelský řetězec a jak k tomu získat tedy patřičné informace u těchto subjektů, aby mohli skutečně takovouto příležitost mít. Eh, k tomu je zapotřebí mít určité dodatečné informace. A ještě na závěr bych rád dodal, a to je to, co se zaznělo několikrát, jde o stabilitu eh, ceny. To je důležitý aspekt, eh, na něj se taky musíme zaměřit. A také, co se týče toho přirovnání s roamingem, nebo spíš s koncem poplatku za roaming, vidíme, že je zapotřebí zde mít eh, dobrou vůli a, a tímto způsobem je možné dosáhnout také stabilizace. Paní posl Sechnalová. Paní poslankyně Sehnalová. Vážená paní ministrině, vážení páni ministři, eh, chtěla bych vám také velmi poděkovat za to, že jste přijeli do Evropského parlamentu prezentovat eh, pozici Eh, našich, našich zemí. Já sama jsem vlastně hostem na tomto výboru, protože mým hlavním výborem je výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, ale vlastně je to současně také důvod, proč jsem si přišla vaše eh, představení non-paperu vyslechnout. Je to z toho důvodu, že eh, Samozřejmě víme o tom, že stanovisko výboru Agri ke zprávě Evropského parlamentu o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinářském řetězci popsala celou tu situaci v celé, v celé komplexnosti a šíři, ale hlavním výborem, který vlastně nakonec eh, udal tón té zprávy, byl výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, kde pravda to projednávání bylo poněkud komplikovanější, složitější, přesto se nám tam ovšem eh, podařilo zachovat výzvu eh, k tomu, aby se přijala úprava na celoevropské úrovni. Takže to určitě se domnívám, že eh, je to spolupráce těchto dvou výborů a vlastně nakonec udává eh, celé vyznění té zprávy. Proto kromě toho, že jste dnes tady na výboru Agri, eh, bych byla velmi ocenila, kdyby podobné slyšení mohlo proběhnout také na výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Myslím si, že k celkovému pochopení té situace by to nepochybně přispělo. V tom eh, vašem non-paperu si myslím, že je skutečně ta situace popsána velmi dobře. Eh, já bych měla možná několik málo dotazů eh, Paní ministrině Matečná i pan ministr Židan už hovořili vlastně o dobrovolných iniciativách a jakým způsobem vlastně se ta situace eh, mění k lepšímu či zůstává stejná. Eh, chtěla bych eh, doplnění této informace i od pana ministra Jurečky, protože samozřejmě podobná aktivita je i v České, v České republice. Druhá poznámka je možná k tomu, že k non-paperu podle vašich slov se přihlásilo 10 zemí. Eh, na tu sklenici se vždycky můžeme podívat z toho pohledu, zda je napůl plná či napůl prázdná. Eh, takže bych se chtěla zeptat na to, eh, co chybí k tomu, aby se k němu přihlásilo zemí více, protože je evidentní, že zde v Evropském parlamentu podporu máte, ale možná ten zakopaný pes bude na komisi a v radě. A poslední možná poznámka k dotazu pana kolegy k dvojí kvalitě, eh, tak to si myslím, že je téma, které je nám všem velmi blízké. Eh, vím, že výbor pro vnitřní trh, eh, jsou tam úvahy o tom, že by se zpracovala zpráva z vlastní iniciativy na to téma. Já sama jsem nechávala dělat kromě různých testování i právní rozbor a možná cesta by byla eh, směrnice eh, o nekalých praktikách, eh, takže možná tohle by mohla být jedna, jedna z cest. A ještě jednou tedy moc děkuji za to, že jste přijeli. Je paní gracias. Děkuji. Já bych také chtěla poděkovat ministrům. Myslím si, že se tady všichni zhodneme, alespoň takového dojmu nabývám. A myslím, že my ve výboru pro zemědělství v tom máme jasno. A zdá se, že rada taky. A komise, tam alespoň pan komisař Hogan určitě, ale příslušné DG to už nevím. Nicméně, Myslím si, že to je dobré proto, abychom využili této příležitosti a, a uvědomili si, jaký je zásadní problém evropského zemědělství, tedy tu cenu, kterou dostávají zemědělci. Vše je zanalizováno, vše je tedy jasné, takže já bych chtěla říci, že si nepřejí dobrovolné iniciativy. Já si myslím, že dobrovolné iniciativy na evropské úrovni nebo třeba u nás ve Španělsku, to prostě nefunguje, já v to nevěřím. Takže dobrovolná iniciativa, o té si myslím, že je to jenom výmluva, která se hodí těm velkým distributorům, ale nefunguje. Myslím si, že je třeba činit následující rozhodnutí. Legislativní rámec společenství, který bude základem pro harmonizaci té národní legislativy, to znamená společný legislativní rámec, pro to, aby, pokud se nemýlím, je to 23 zemí, které mají právě určité eh, postupy pro zákaz těch, těch nelegálních praktik a následně bychom tady měli celoevropskou legislativu. A druhá důležitá věc, sankce, ty by měly být opravdu efektivní protože v opačném případě to nebude mít ten odrazovací efekt. No a kromě té celoevropské legislativy, tady bych chtěla zdůraznit ještě jednu věc. Je třeba objasnit eh, tu úroveň omezení pro spolupráci tedy to, jak na to nahlíží společná zemědělská politika. Záměry společné zemědělské politiky by měly stát vždy nad nějakými záměry konkurenceschopnosti. Nicméně stále jsou tu ještě rozhodnutí ze strany zemědělců, kdy z různých důvodů, jak rozhodnutí evropských, národních, tam prostě ty centrály rozhodují za zemědělce, takže měli bychom tu mít i využít i právní normy pro konkurenceschopnost, ale nad tím vším by měla stát společná zemědělská politika, jinak bychom prostředky do SZP dávali úplně vníveč. A pak rozhodnutí pro zemědělské záležitosti i v rámci společných organizací trhu by měly být revidovány. Myslím si, že tady eh, toto také v současné době neslouží danému odvětví, takže bylo by zapotřebí i toto revidovat, přinejmenším objasnit. A myslím si, že toto od nás čekají zemědělci. Vy o tom určitě všichni víte, vy jim nasloucháte, takže kupředu s tímto využijme to a učiňme tento závazek eh, zemědělskému odvětví. Děkuji. Ačiū gerbiamas pirmininkė, kad suorganizavot eh, šitą diskusiją ir noriu. Děkuji. Pane předsedo, Chci také poděkovat ministrům, kteří dnes dorazili na naše zasedání, se zájmem vyslechnout si naše stanovisko k této věci. Jsme rádi, že taková iniciativa existuje a náš výbor eh, během tohoto funkčního období již několikrát tuto problematiku eh, probíral. Padl například návrh vyřešit tento problém formou povinného eh, přistoupení. Nicméně utekly mezi tím tři roky a nikdo s tím problémem vlastně nic nedělal, mezi tím se ještě zhoršil a je. A důsledky jsou pocitovány po celé Evropské unii. Každý členský stát se to řeší po svém. Západoevropské země nebo tedy ty takzvané starší členské státy, tam panují lepší vztahy mezi výrobci a maloobchodem. V případě nových členských států, tedy těch nových demokracií, je ta situace jiná. A výrobci tedy mají velmi vratké postavení, nemají dostatečnou sílu při jednáních a to potom zpracovatelé a, a maloobchodníci zneužívají a diktují jim podmínky. Jak už řekl český ministr, 38 víme, že ve chvíli, kdy tady existují nějaké e, dotace, e, tak vlastně ta cena dále, výkupní cena dále klesá a my s tím prostě neumíme účinně bojovat. Například e, jsme zvládli regulaci bankovního sektoru. Jsem tedy přesvědčen, že dokážeme najít řešení i tady hodně ale je v rukou samotných členských států, zemědělců, a kteří se mohou organizovat, a v rukou různých asociací a producentů a, a zemědělců. Nicméně ne vše je možné zvládnout na úrovni členského státu, případně jednotlivých zemědělců, proto také Evropská unie musí nastavit určitá pravidla, obecné principy a záručit určitá práva členským státům v tom smyslu, aby tyto mohly rozhodovat eh, podle aktuální situace. Tedy eh, situace Portugalska je jiná z tohoto pohledu než situace po baltských zemí. Já jsem však přesvědčen, že pokud budeme postupovat společně, přesto najdeme účinné řešení. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc eh, domnilor miniștri, doamna ministru, pentru prezența dumneavoastră. Děkuji, pane předsedo, děkuji, vážení ministři, za to, že jste se sem dnes dostavili, protože jde o velmi důležité téma. Naše snaha potírat nekalé obchodní praktiky je velice důležitá, zvláště z pohledu východ evropských zemí. Já jsem z Rumunska a je to téma, které nás velmi zaměstnává. Je to však také v zájmu Evropské unie obecně mít tedy jednotnou legislativu v této věci. Bohužel však zjišťujeme, že každý členský stát se to řeší po své, svým specifickým způsobem. Například v Rumunsku máme zákon, který byl přijat loni a který upravuje prodej zemědělské produkce. spotřebitelům. A tento zákon říká, že by k tomu mělo docházet za přijatelné ceny. Nicméně komise již zahájila řízení pro porušení právě tedy v případě tohoto legislativního aktu. A já jsem tedy situaci prostudoval do hloubky a zjistil jsem, že existuje legislativa, která by nám měla umožnit prodej, přímý prodej zemědělské produkce určitého typu, která má krátkou trv, dobu trvanlivosti. My totiž potřebujeme chránit i naše zemědělce, a také naše spotřebitele, kteří by měli mít možnost tedy nakupovat na trhu kvalitní produkty za přijatelnou cenu. Slyšeli jsme od našeho kolegy pana Ardoše, že existují problémy. Ale nemůžeme připustit, aby se a měřilo dvojím metrem v případě zboží, které je prodáváno na východě a na západě. A na půdě parlamentu řešíme podobnou situaci i v případě přístrojů a strojního vybavení, které je také tedy v různé kvalitě, pokud je prodáváno na západě nebo na východě. Uh, děkuji, pane předsedající Opravdu chci srdečně poděkovat všem třem uh, přítomným ministrům. To je právě takový druh výměny názorů, které bychom potřebovali častěji, a to nejen na úrovni ministrů, ale i s národními parlamenty. Takže ještě jednou vám děkuji opravdu za velice precizní uh, prezentace a vím, jak hodně Slovensko pracovalo v prosinci 2015 eh, 600 poslanců této sněmovny právě odhlasovalo ten apel na komisi, aby připravila rámec. Myslím, že naše pozice je velice jasná a vy nám tímto dokumentem v tomto boji pomáháte. Ano, myslím si, že je to velice komplexní oblast a možná bychom alespoň tedy to, že necháváme určitý prostor komisie z toho důvodu, jak je to komplexní. Nicméně eh, měli bychom opravdu usilovat, aby došlo k aktivitám. Například kolegové, kteří se věnovali um, vyřešení roamingu, tak jakožto příklad doufám, že to nebude trvat tak dlouho jako vyřešení poplatku za roaming. Nicméně někdy opravdu si to vyžaduje ten nátlak a to dlouhodobější období, aby se něco nes, nepopletlo a nestalo špatně. Ještě ke konkrétním věcem. Otázky rozpočtové, to je třeba důležité kritérium, ale ještě kromě toho Minulý týden jsme hovořili o klimatických změnách a vlivu na zemědělství a jaké požadavky tu budou na zemědělství. Probíhají rozsáhlé eh, konverzace o veřejných eh, statcích, o tom, co dě- mohou dělat více zemědělci, co další eh, subjekty. A když opravdu um, vnímáme ten tlak, který na zemědělce existuje nyní, nesmíme ztrácet ze zřetele jiné oblasti, kde třeba pokročit. Zemědělci potřebují investice, musí tu být i ten finanční, ta finanční možnost. Nicméně tady jsou ty reálné problémy. Ta, dnešní zemědělci sice přežívají, ale neinvestují a to bude mít dlou, v dlouhodobém horizontu právě špatné dopady. A já vás tedy tímto velice podporuji a opravdu doufám, že to nebude trvat tak dlouho, jako ta záležitost s roamingem, kdy začaly debaty v roce 2005. A myslím si, že opravdu bychom se měli o to podělit společně. Určitě tady nepřicházíme s ničím novým, takže se zamysleme nad tím, co by bylo schůdné, jak to vyřešit a jak to vyřešit pospolu. Myslím si, že tímto způsobem bychom mohli komisi povzbuzit, aby odstranila ty rozdíly, které i na úrovni komise panují a aby opravdu zareagovali tak, jak požaduje rada i parlament. Děkuji, pan Agni. Well, Mairead McGuinness said 600 paní McInnes řekla, že 600 poslanců nebo tak něco hlasovalo pro, no já mezi ně rozhodně nepatřím. My jsme ve Spojeném království eh, už nějakou dobu řešili tento problém, tedy tu eh, moc maloobchodních řetězců a naším řešením eh, bylo tedy jmenovat speciální ar, ar, speciální arbitrážního soudce, nebo tedy soudkyni pro Eh, tuto oblast. Ta, ta tedy tu situaci řešila v roce 2015. Například ukázala prstem na Tesco a obvinila ho z toho, že platí pozdě své dodavatele. A to vlastně tes, pověst Teska velmi poškodilo jim. Tesku se nelíbí negativní publicita. A ve stejném roce také tedy prosadila pravidlo, podle kterého maloobchodníci mohou být sankcionováni až do výše 1% svého obratu. A to skutečně začalo fungovat. Nicméně eh, tedy eh, v gesci eh, tohoto adjudikátora jsou pouze maloobchodní řetězce, nikoli zpracovatelské firmy. Pokud byste ovšem zavedli něco podobného jako my ve Spojeném království, by mohlo dojít eh, tedy k tomu, že vlastně bude narušeno naše fungování doma, nám to funguje, nechtěli bychom, aby se na tom něco změnilo. A také jsme dnes slyšeli tedy, eh, že vlastně v různých členských státech se jaksi na obchod eh, dívají různě. Jeden můj přítel dodává strojní vybavení do Německa a Itálie a říká, že vždycky tedy to jednání je úplně jiné a úplně jiné je to v případě Rumunska. Takže bude velmi obtížné prosadit nějaké evropské schéma, které by eh, jaksi řešilo eh, jednotný přístup a přitom nikoho nerozčílilo. A navíc tedy by bylo třeba centrálním způsobem schromažďovat, ochovávat informace a tím byste jenom tedy podpořili ty pověsti o tom, že Evropská unie umí jedině hromadit eh, papír. A konečně také tedy by se tím otevřela vrátka korupce, protože ti velcí hráči, tedy z řad eh, supermarketů a řetězců, by se mohli pokusit uplácet komisaře a podobně. Ve Spojeném království máme celou řadu eh, zemědělských podniků, které se nikdy plně nezapojily do společné zemědělské politiky, ať už tedy eh, jde o produkci hovězího, vajec a dalších produktů mrkve a podobně. A těm se buď tedy podařilo přežít, anebo přestali podnikat. A ti, kteří přežili a expandovali, eh, pohltili vlastně ty neúspěšné. A to znamená, že dnes vlastně možná někdo pěstuje brambory nebo eh, chová prasata, ale vlastně už mu nepatří na té farmě vůbec nic a patří to někomu jinému, nějakému většímu hráči. A já se obávám, že tedy to je ten eh, nezbytný vývoj a ten se nám nepodaří zvrátit. Děkuji. Pan Bogovič. Chvála za besedo. Eh, tedy z moje strany. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, se také chtěl připojit a poděkoval všem ministrům. Děkuji vám, že jste se dostavili a chci konkrétně poděkovat slovinskému ministrovi, který pohovořil o aktuální situaci v naší zemi a o tom dlouhodobém boji za zlepšení situace zemědělců. Podařilo se nám dosáhnout dobrých výsledků, ale ne dostatečně dobrých, aby se vylepšila ta závažná situace zemědělců. Jste tady ve výboru pro zemědělství, my jsme vaši partneři a toto je ten nejlepší prostor na výměnu zkušeností a dobrých postupů. Nicméně nejtěžším úkolem tady bude přesvědčit zástupce komise, že je zapotřebí nějakých aktivit. V prosinci loňského roku jsme studovali zprávu připravenou komisí, která eh, psala, že tedy situace je eh, špatná a že bude zapotřebí ten regulační rámec změnit, jinak se situace nezlepší. Mnohým se to nelíbilo, ale to je jediný způsob, jak něco zlepšit. Ten neoficiální dokument podepsalo sedm ministrů, dva z nich z baltských eh, zemí a pět z těch eh, východoevropských zemí, které se v nedávné době připojily k EU. Když se podíváme na ty trend, vývojové trendy v zemědělství, tak zaznamenáme, že právě v té východní části EU je situace v zemědělství horší. Částečně je to z důvodu nedostatečné spolupráce mezi těmito eh, zemědělci těchto zemí. Máme eh, takové historické důvody k tomuto způsobu spolupráce či nespolupráce zemědělců. Studie prokázaly, že producenti ovoce a zeleniny jsou v těch západoevropských zemích z 90% zorganizovány. Tady toto samoorganizace, které dochází téměř spontánně, nicméně ve východoevropských zemích něčemu takovému nedochází. Takže suť, část toho problému může být vyřešena posílením spolupráce a té samoorganizace samotných e, zemědělců. No a my bychom se mohli zaměřit na přípravu budoucí formy zemědělské politiky. A nyní, co se týče těch e, nekalých obchodních praktik, myslím si, že je poměrně jasné, že dochází k vysoké koncentraci v oblasti zemědělství a že celá tato oblast zemědělství je opravdu ve špatném stavu a je třeba něco učinit. Pokud se podaří eh, tato změna a jako třeba v oblasti energetiky, kdy víme, že například řidiči kamionu musí platit eh, Eh, sankce, když nedodržují pravidla, tak něco podobného by možná mohlo vést k těm změnám v zemědělství. My víme, co chceme, víme, že si přejeme být transparentní a navíc spotřebitelé jsou na naší straně. Oni podporují takovéto kroky. Je potřeba vytvořit nějaký i veřejný tlak a mít tedy už i projekty s výhledem do budoucna. Děkuji, pan Kaputo. Eh, grazie, Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěla poděkovat všem přítomným ministrům. Nestává se nám tak často, že bychom měli ehm, řečníky na tak vysoké úrovni. A také jim děkuji za to, jak citlivě vnímají tuto tak významnou tématiku pro zemědělství. Zásadně je především uznat význam správného fungování potravinářského řetězce. A především chceme všichni společně vyjádřit eh, zranitelnost zemědělského odvětví jako takového v tomto kontextu. Máme tu určité nástroje pro, mm, na pomoc zemědělcům, ale je jasné, že jejich síla je různá v různých státech a je zapotřebí je zdokonalit. Potřebujeme řešení, která budou zaručovat eh, kromě jiného, že rizika budou rovnějším způsobem sdílena eh, v celém tomto řetězci a že se zlepší transparentnost trhu a také řízení rizik. V tuto chvíli bohužel nemáme normy v EU eh, zaměřenou na boj proti nekvalým obchodním praktikám v potravinářském a zemědělském sektoru. Eh, jak už bylo řečeno, zabývali jsme se tím v textu Omnibus a pan de Castro například a další o tom hovořili ale já si myslím, že bychom měli udělat ještě něco víc. Někteří jsme už také předložili návrh na legislativní akt, který už byl také, řekněme, potvrzen Evropským parlamentem a Evropská komise by se k němu měla vyjádřit brzy. Tento návrh se zaměřuje na to, aby komise přinesla si eh, jako cíl eh, revidovat nekalé obchodní praktiky, jako například eh, ty, mm, ty které změny v textu z nedávné směrnice z roku 2005, tak, aby se předcházelo takovýmto praxím nekalým. Je zapotřebí vytvořit efektivnější trh, který bude umožňovat spotřebiteli využívá celou řadu kompetitivních výrobků za eh, kompetitivní ceny a přitom, aby eh, výrobci mohli eh, produkovat a mm, přinášet také inovace na trh, aniž by na tom nějak finančně trpěli. A je jasné, že potřebujeme hájit všechny tyto oprávněné zájmy, a také je jasné, že musíme přejít od slov k činům. A tento návrh na eh, Evropský legislativní akt doufám tedy, že bude nadále potvrzen. Pan Niko. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Eh, Pani ministři, paní ministrině, kolegové hovořili o kvalitě produktů a o rozdílech mezi produkty eh, a o dobré praxi na západu a na východě Evropy. Dobrá praxe je dobrá věc, ale je to jen doplněk. Eh, bez eh, dobrého legislativního rámce nerozhodnout nic. Mám proto dotaz, předložili jste takovouto otázku zástupcům distributorů a obchodních řetězců, Eh, je zapotřebí jednat se všemi aktéry eh, řetězců a je v tomto ohledu oni jsou spíše těmi, kdo eh, získávají. V Bulharsku řetězce mají 80 produktů. V Bulharsku fungují řetězce, a přitom 80 výrobků na trhu z těchto řetězců nemá šanci dostat. A jakým způsobem zajistíme potraviny pro eh, všechny? Vidíme, že velká část produktů je mimo, eh, nebo zůstává mimo tento velký eh, trh. Jak můžeme podpořit tyto výrobce, aby eh, mohli mít eh, spravedlivý zisk za svou produkci? Velká část prostředků je směrována do pilíře 1 a 2 a pomáhá tedy řetězcům. Uh, thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Já se připojím k těm kolegům, kteří vám poděkovali za to, že jste se sem dnes dostavili. Je to opravdu vynikající příležitost pohovořit najednou hned se třemi ministry zemědělství ze tří členských států. Já to velmi oceňuji. Také bych se rád zapojil do debaty, zvláště pokud je o označování. Upřímně, jsem si přečetla celou řadu článků, eh, také jsem eh, tu věc konzultoval celou řadou lidí, ale upřímně řečeno, ne, našel jsem eh, žádné tady vědou podepřené důkazy, že by docházelo k úmyslnému jednání, čili mě by zajímalo, jestli máte nějaký skutečný důkaz o tom rozdílu mezi východem a západem. A za druhé, DPH je často používána jako nástroj pro potírání nekalých obchodních postupů tady kolem VAT eh, se toho děje hodně, tedy kromě, kolem DPH. Já bych to nikdy nazval přímo takovou ruletou. A myslím, že někteří z vás mají eh, určité zkušenosti s tím, jak je uplatňována daň z předané hodnoty v zemědělství a mě by zajímalo, jak se díváte na možnost použít ji jako nástroj. A za třetí, Spolu s kolegou Bogovičem jsme se snažili prosadit koncepci tzv. smart villages, chytrých vesnic. Nechci o tom hovořit eh, rozsáhle teď, ale zajímalo by mě, jestli máte nějaká konkrétní opatření na pomoc malým venkovským komunitám. tak, aby obstály v tom moderním světě? A pokud ano, co si myslíte o budoucnosti. venkovského života, života na venkově. Paní Poseu Petit. Děkuji vám. Chci poděkovat také všem ministrům, kteří mezi nás přišli Kromě Dánska a Švédska eh, nemáme mnoho údajů. Eh, Všechny ostatní eh, státy mají nějaké legislativní akty zaměřené na boj proti nekalým praktikám Myslím, že potřebujeme konkrétní opatření, která budou platná na celoevropské úrovni a proto si myslím, že bychom měli mít evropskou legislativu, která nám bude pomáhat bojovat proti mm, nekalým obchodním praktikám. Já pocházím z Chorvatska a musím říct, že jsem velice ráda, že o těchto problémech mluvíme a že moje iniciativa byla přijata. To je iniciativa zaměřená na přijetí legislativy v Chorvatsku. A právě v této iniciativě jsem se zaměřovala na nekalé obchodní praktiky. Zatím jsme neměli příliš eh, efektivní výsledky. Eh, je zapotřebí je přemýšlet o výrobcích eh, a jejich rozdílné kvalitě na východě a západě Evropy. Tyto rozdíly už byly jasně zaznamenány. Jedná se o výrobky, které byly analyzovány, například to jsou výrobky, které byly eh, vyrobeny pro chorvatský nebo zase slovenský a nebo zase německý trh. A bylo zjištěno, že dochází tam k určitým eh, změnám eh, obsahu a to je závažné. Myslím, že na evropské úrovni by měly být sankce, které bychom měli ukládat pokaždé, když dojde eh, k podvodu. Pro Chorvatsko i pro jiné členské státy tato praxe může být velice nebezpečná. A právě proto bych vás chtěla požádat společně s komisí, abyste předešli do diskriminaci. Pan poslanec Uh, thank you very much. Uh, I... Děkuji velice. Já tady eh, díky moderní technologii jsem eh, nepromeškal tuto debatu, ačkoliv jsem vězel v dopravní zácpě. Na začátku to znělo tak, jakože vlastně všichni se vším souhlasíte. Shodli jste se i na tom, bohužel, že nebudete eh, postupovat příliš rychle protože to je téma, které tady bylo probíráno již před parlamentními volbami před třemi roky. Ta debata se pořád vleče a nedaří se najít nějaké konkrétní důkazy, což je část problému. Ale teď, myslím, již máme důkazy o nekalých praktikách, dokonce víme, o jaké příklady jde a teď potřebujeme uh, aby tady něco konkrétně s tím udělat, protože pokud budeme pokračovat tímto způsobem, ti nejdůležitější lidé v tom potravinovém řetězci, tedy zemědělci, tedy se vlastně nechají odradit. Nikdo mladý už nebude chtít hospodařit a to si nemůžeme dovolit. Je evidentní, že dokud připustíme takovou tu situaci, kdy David bojuje s Goliášem v Bibli, možná zvítězí, ale v reálu k tomu moc často nedochází, eh, tak tedy je třeba říci, že ty zemědělce je třeba podpořit a nebo tedy toho eh, Goliáše trošku umenšit, tak aby ten boj byl trošku rovnoprávnější. A pokud tedy je tím hodným nástrojem celoevropská legislativa, pokud všichni budeme spolupracovat, pokud budeme potírat případy toho, kde národní řetězce obcházejí národní legislativu, tak uspějeme. Rozhodně prostě si nemůžeme dovolit luxus věčných debat. Potřebujeme tedy začít jednat. Děkuji představitel komisí. Děkuji a nyní zástupce komise pan Šaps. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Jménem Evropské komise bych chtěl poděkovat eh, zejména paní ministrní Matečné za práci, kterou se svým týmem vykonala v druhé polovině loňského roku. Myslím si, že bylo velkým úspěchem, že se vám podařilo to, aby se našich 28 ministrů eh, dohodlo na závěre rady. To bylo opravdu významné. A eh, to, o čem tu diskutujeme dnes odpoledne, nekalé obchodní praktiky. To je velice složité, obtížné téma, protože členské státy nemají stejné tradice, nevycházejí ze stejného základu a, a vyvstává tu celá řada potíží, které samotné členské státy to nedokážou vyřešit prostřednictvím legislativy. A nyní ten neoficiální dokument, který předkládáte, je právě výsledkem těchto potíží. I na radě často se někdy i na oficiálních dokumentech těžko dokážou všichni dohodnout. A další věc, která tu dnes zazněla, je tu opravdu rozsáhlá podpora ze strany této sněmovny a máte i velkou podporu ze strany komise v tom, abyste pokročili eh, vpřed a aby tu došlo k vytvoření legislativního návrhu. A já jsem si jistý, že toto vše nám pomůže projít celým tím procesem. Všichni víme, že ty nekalé obchodní praktiky jako takové jsou symbolem toho, že trh, obchod nefunguje tak, jak by měl. A je třeba postupovat opatrně nahlížet na to, jaké jsou tradice v daném členském státě a být opravdu opatrní, když si přejeme přistoupit k vytváření legislativy. Máme, budeme mít zítra velkou eh, eh, významnou příležitost, protože tu budou i eh, komisaři, komisař Vestegard a komisař Hogan budou přítomní a budou tu hovořit o určitých věcech, které právě mohou natlačit na ten proces, aby jak si šel správným směrem. Já tu nebudu hovořit příliš eh, ze široka, spíš to ponechám na tom, byste tu diskuzi rozvinuli. Zítra bude určitě velice zajímavá. Děkuji vám. Bardzo děkuji. Já... Děkuji. Děkuji. Než dám slovo ministrům, dovolte mi vás informovat eh, o tom, že tu máme hosty, které bych tu rád přivítala. Jsou to zástupci různých parlamentů z celého světa, kteří byli pozváni eh, direktorátem pro zahraniční záležitosti eh, jakožto účast, za, účastníci zapojení do programu pro šíření demokracie ve světě a já jsem rád, že mají možnost poslouchat debatu o tomto tématu, které je důležité pro každou zemi. A teď je čas na to, abych dal slovo našim hostům možná ve stejném pořadí jako předtím. Velmi pěkně za možnost ještě reagovat eh, za... Děkuji, že mi dáváte příležitost znovu zareagovat na vaše podněty a za vyjádření podpory ze strany téměř všech eh, poslanců. Za nás, ministry zemědělství, musím říct, že když jsme přijali závěry na radě jednomyslně, tak přesto rozhodně to téma nechceme opustit. Za námi eh, v podstatě stojí lidé, které si přejeme ochránit a to je naše priorita. Já doufám, že tímto hovořím za všechny ministry. Důležité je, že jsme tedy ministry zemědělství a rozvoje venkova a zemědělství je právě eh, ta oblast, kterou si přejeme ochránit. Jak zmínil kolega, to přirovnání boje Davida s Goliášem, za to přirovnání vám děkuji. Ono je to tak, těch velkých obchodních řetězců eh, je vlastně na světě několik. Oni drží v rukou obrovský kapitál a těm může kdokoliv těžko eh, konkurovat. Byly tu zmíněna i odbytová združení. Myslím, že pan Des tady zmínil podobné združení mlékařů a mm, prostě přes všechny možné znalosti a vědomosti, které mají, těm velkým těžko mohou konkurovat, takže je na čase, abychom tu společnou legislativu vytvořili. A pokud dokážeme regulovat energetiku, telekomunikace, vodohospodářství, tak jsem přesvědčená, že i tato oblast mají tedy všechny podobné znaky, tak proč bychom to nedokázali regulovat i tady. Tímto vám tady ještě jednou děkuji za obrovskou podporu a doufám, že se nám v brzké budoucnosti podaří z této naší iniciativy vytvořit legislativu. Děkuji. Děkuji, já si vážně velice vás všech, kteří jste pro nás měli pochopení a vyjadřovali jste se v podobném duchu eh, k tomu tématu jako my. A tady zazněly některé otázky od paní europoslankyně Sehnalové, pan europoslanec z Británie. Eh, vyjádřil určité pochyby a já na to odpovím. Milé kolegyně, kolegové, slyšeli jste už něco o dobrovolném roamingu? Dovedete si představit, že by komise přišla s apelem na mobilní operátory v Evropské unii a řekla, milí mobilní operátoři, vy už jste si vybudovali ty sítě, vy už máte dávno ty náklady pokryté, vás to propojení mezi jednotlivými členskými státy už vůbec vlastně nic navíc nestojí, tak prosím pěkně dobrovolně, mohli byste nám těm uživatelům toho roamingu dát normální běžné ceny? Tak to je asi odpověď na to, když budeme říkat a budeme čekat, že řetězce přijdou a řeknou dobrovolně, my nebudeme mít žádné zadní marže, my nebudeme chtít žádné regálné po vás, my nebudeme mít e, žádné dvojí marže, my nebudeme prodávat za podnákupní a podnákladové ceny, my vás, milí zemědělci a potravináři, nebudeme vydírat a my vás velice rádi jako lokální zemědělce a potravináře pustíme do našich obchodních řetězců. Tak to je asi úplně stejně naivní. Eh, k té Británii ještě se s dovolením vrátím. Já jsem byl v Británii před dvěma lety na své soukromé návštěvě 14 dnů a měl jsem možnost hovořit eh, si s místními zemědělci. A já mám obavu, že pokud řekneme, že do zemědělství a potravinářství nevstoupíme a nebudeme mít ambici hájit toho Davida proti tomu Goliáši, tak za pár let dojde k situaci, kdy na tom venkově ti malí zemědělci a ty malé farmy prostě budou postupně zanikat. Protože dneska ten malý logál, lokální producent, když chce s tím řetězcem obchodovat, tak mu ten řetězec řekne ano, ale 12 měsíců v roce za co nejnižších cen a ještě ten objem musí být na jedno logistické centrum minimálně pro počet, řekněme, 3 až 4 milionů obyvatel toho logistického území. Prosím pěkně, Zeptejte se našich zemědělců a potravinářů, kdo je schopen to splnit. Takže pokud myslíme vážně tu podporu té diverzity toho venkova a udržení i těch středních a malých rodinných farem, tak tuto i aktivitu musíme chopit vážně. A dovolím si i vyjádření ještě k komisi a už budu končit. Prosím pěkně, my jsme vám přinesli v rámci toho non-paperu všechny popsané praktiky. Nastěnili jsme i to řešení. Já myslím, že s tím týmem lidí, kteří na komisi jsou, by neměl být problém v řádu měsíců dokázat napsat poměrně jednoduchou legislativu, která by ty věci odstranila. Takže o to moc prosíme, eh, když už přicházíme s tím podnětem až sem, tak kdyby se to podařilo, my bychom za všechny zemědělce a potravináře nejenom v našich státech byli opravdu moc vděční. Děkuji za pozornost a za to možnost tady vystoupit. Děkuji, pane předsedo. Eh, spoštovane poslanke, spoštovane poslanci, eh, jaz bom danes eh, iz... Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane předsedo. Budu se vracet do Slovenska optimističtější, než jsem byl na začátku. Vidím, že hovoříme stejným jazykem a že tu máme hybný moment k tomu, abychom postoupili dál. Jsou to ale tři základní výzvy nebo otázky, které zapotřebí si zodpovědět. Nedostatek kvality v produktech a nekalé eh, praktiky. Eh, to ve Slovensku nebyl problém, ale já bych také chtěl říci, že můžeme mít dva různé produkty pro dva různé členské státy. Například ve Slovensku nebo Maďarsku mm, to může být třeba něco jiného než jinde a e, to není normální a to mi nepřipadá správné. E, jedna kvalita by měla platit pro všechny členské státy a potom, co se týče nekalých obchodních praktik. Já raději hovořím o nekalých praktikách v potravinářském e, sektoru, protože spravedlnost určitá je, ale ne všude. Například podívejme se na mléčný sektor. Žádný eh, výrobce eh, mléka na tom není eh, tak, jako například zpracovatele, distributoři, protože ti, kdo byli nejvíce poraženi, ti, kdo nejvíce trpěli, byli vždycky ti, kdo vyráběli mléko, ti zemědělci. A když hovoříme o takovém etickém kodexu dobrovolném, já si myslím, že to, tímto způsobem bychom ničeho nedosáhli. My můžeme o tom hovořit, že by to šlo dobrovolně, ale opravdu to není ten správný e, přístup. Měli bychom mít nějaký legislativní návrh na evropské úrovni, určitý minimální návrh. Například, jak jsme slyšeli, jsou tu různé způsoby, jak, eh, jak eh, tuto situaci zvážit. Měli bychom mít například maximální lhůtu 30 dní pro všechny členské státy pro platby. A pak se můžeme podívat, co se bude dít dál. A pokud eh, to někdo nebude dodržovat, tak by měl zaplatit určitou sankci, například 1% nebo podobně. Ještě máme pana Pane předsedo, já jsem se ještě jednou přihlásil, abych něco vyjasnil. Máme tady téma, které jde napříč frakcemi, které jde napříč zeměmi a je tedy nyní na komisi, aby předložila návrh. Podobně v roce 2004 se rozbíhala diskuze o roamingu. Nebylo to komisařka Redingová, která ji zahájila. Ale byli to tedy lidé, kteří museli platit za mobil více než 500 euro měsíčně a řekli si jasně, takhle už to dál nejde. A Přitom tehdy tady ten příslušný průmysl argumentoval, že pokud odstraníme roaming, firmy zbankrotují a podobně, potřebujeme celoevropské řešení i teď. Komise by měla něco předložit urychleně, já jsem tedy eh, doufal, že to bude ještě v tomto roce, neměli bychom čekat na ten další, protože pak to v tomto legislativním období již nestihneně. To znamená, že vlastně je na nás, abychom apelovali na komisi, aby se konečně rozhýbala. Mocný akcent na koncu, ale pro Państwa, kdyby... Eh, dobře, to tedy bylo opravdu důrazné slovo na závěr naší diskuze. Kdyby ta věc byla jednoduchá, tak už by se ji určitě podařilo vyřešit. Myslím, že ani na půdě rady se zatím nepodařilo dospět ke koncenzu. A samozřejmě ano, nyní existuje určitá dohoda na půdě Evropské komise, ale i tam tedy vlastně e, jsou skupiny komisařů, které se na věc dívají jinak. Komisař Hogan s námi souhlasí, a souhlasím také tedy s tím, že bychom měli vyvíjet tlak na ostatní komisaře a Evropskou komisi jako celek, tak abychom se dobrali výsledku, který je skutečně potřebný. Některé země již mají příslušnou legislativu a my ji musíme ještě doplnit evropskou legislativu, protože máme jednotný trh, na tom se shodneme. Ale samozřejmě existují i nepřímá řešení, například forma přímého prodeje a podobně. Ovšem My se tedy potýkáme s problematikou koncentrace moci do velkých maloobchodních, v rukách velkých maloobchodních podniků a velkých zpracovatelských podniků, ale přesto tedy v těch odvětvích působí i malé a střední podniky, jejich úloha není nevýznamná a možná i pro ně by bylo užitečné, kdyby se nějakým způsobem združovaly. Pokud totiž zůstávají fragmentovaní, tak prostě nemohou obstát v té konfrontaci. A to ani nemluvím o zemědělcích. Tam je tedy ta fragmentace ještě větší. Dalo by se říci, že takhle to prostě je, takhle to odpovídá povaze trhu, ale my víme, jak to je ve skutečnosti, jak tedy ten trh doopravdy funguje. Možná je potřeba nějaká míra regulace, protože i ve finančním sektoru a vlastně trh sám a nebyl dostatečně regulatorní, jak se ukázalo v posledních letech. Já doufám, že budeme schopni přijmout relevantní dokument ještě v tomto funkčním období parlamentu My už jsme tomuto tématu věnovali spoustu času a pozornosti. Předložili jsme návrhy a nyní můžeme doufat, že relevantní legislativa bude předložena. Děkuji velice na všem našim hostům. Vše, co jste během této diskuze řekli, poukazuje na to, jak důležité téma to je. A já jsem rád, že některé návrhy, ty relevantní, si našly cestu i do textu nařízení Omnibus. Já vám tedy děkuji. Nyní taková technická přestávka na jednu minutu, protože jsme přetahli při jednání nad tímto bodem ale šlo o důležité téma, takže já jsem nechtěl zkracovat diskuzi, takže minutová přestávka a pak budeme řešit eh, další podprogramu.